Gracias, señora. Děkuji paní Jourová za všechny odpovědi a v těch eh, blocích. Bylo to skutečně velice zajímavé slyšení a nyní máte pět minut a já bych ráda, abyste skutečně dodržela ten čas, když máme takto sklus, takže eh, pět minut to je vaše závěrečné prohlášení. Uh, honorable members, Vážené poslanky, vážení poslanci, vážení předsedové. Jsem poměrně unavená po třech hodinách výměny názorů, ale bylo to skutečně zajímavé vyslechnout vaše otázky a mít možnost vám sdělit své názory. Nejsem tedy úřednicí, jsem političkou. A možná některé z mých odpovědí nebyly eh, dost eh, podrobné nebo technické, ale chtěla jsem vás seznámit s tím, kdo jsem, jaké jsou mé názory a jaké jsou mé názory na konkrétní témata, která se týkají eh, portfolia spravedlnosti spotřebitelů a rovnosti pohlaví. Na závěr slyšení jsem tak zmatená, že jsem si zapomněla vzít ten návrh závěrečného slova. A tak eh, hovořím takto z hlavy a nechci zapomenout na jednu zásadní věc. V případě, že mi dáte možnost stát se komisařkou pro tak významné portfolio, jehož eh, dosah skutečně působí na každého v Evropské unii, budu připravena k další výměně názorů na záležitosti společného zájmu. A velmi ráda budu spolupracovat s vámi se všemi. A věřím, že spolupráce přinese velmi záhy zajímavé výsledky. Děkuji vám mnohokrát. A děkuji vám i za příjemnou atmosféru, kterou jsem vůbec nečekala. Děkuji. Muchas, muchas gracias, señora Jourová. Y ya para finalizar. Děkuji, paní Jourová. Závěrem jedna minuta pro každého z předsedů výborů. A vrátíme se k pořadí během slyšení. Takže nejdříve pan Svoboda na jednu minutu. Eh, thank you, Mrs. Jourová. Eh, Děkuji, paní Jourová. Chci vyjádřit eh, můj názor jménem výboru Jury. Máme dostatek informací a dostatek odpovědí, které nám umožňují přistoupit eh, fázi hodnocení tohoto slyšení. Já jsem vyslechl se zvláštním zájemem vaše eh, názory, pokud jde otázce mezinárodního práva soukromého a také otázky o ochraně spotřebitelů. Snad jenom jedna poznámka k organizaci. Proběhne eh, evaluační jednání v 6 hodin dnes v sále v 6.30 ASP G3 a vyzývám koordinátora výboru Jury, aby tam koordinář, koordinátoři by tam měli být již v 6 hodin. Je to tedy ASP 5G3. Děkuji, to je vše. Jménem výboru LIBE eh, poslanci, kteří jsou zde, přežili toto úžasné zasedání a chci poděkovat všem účastníkům, paní Jourové a Zaznamenal jsem váš závazek koordinovaně spolupracovat s místopředsedou Timmermansem, pokud jde o právní stát a základní práva, s komisařem Ettingrem a Ancibem o ochraně údajů a také v oblasti soudní spolupráce. A také jsme si poznali vaše odpovědi, co se týče evropského zatýkacího příkazu, veřejného žalobce, antidisk, antidiskriminace, průřezová směrnice a v tom je problém. Máte mimořádné portfolio a ten, my, my, my máme příliš mnoho komisařů, kteří řeší tuto otázku a není to váš problém a my se těšíme na spolupráci s vámi, ale skutečně to pole je velmi zaplněné a musíme to řešit. A v 6 hodin budeme pečlivě hodnotit vaše odpovědi a chceme vám poděkovat. A pokud jde o ochranu dát díky za snahu řešit tuto otázku. Naši kolegové posoudí tyto odpovědi a koordinátoři se tím budou také zabývat. Děkuji za vaše odpovědi. Paní Jorová, děkuji vám za to, že jste s námi byla, za vaše odpovědi a otázky a v vašem úvodním prohlášení se říká, že jste političkou. My jsme všichni politiky a jako politiky spolu vždy nesouhlasíme, ale souhlasíme s demokracií a aspoň doufám. A proto se sejdu se členy svého výboru a ti rozhodnou, zda dostali dostatek odpovědí, zejména pokud jde o spotřebitelské otázky. A některé otázky se objevily během části mého výboru, které se netýká pravomocí mého výboru, zejména jedna. Ale z důvodu složitosti tohoto tématu myslím, že vaše odpověď možná znamená zapojení i dalších výborů. Ale nyní demokraticky postoupíme, přistoupíme k rozhodnutí, zda naši členové dostali dostatek informací pro hodnocení. Abych to uzavřela, tak za výbor pro práva žen eh, Stejně jako kolegové, tak já bych chtěla vám poděkovat. Vzali jsme na vědomí, poznamenali jsme si vaše odpovědi, vaše reakce a i víte, my jsme velice náročný výbor a e, e, to budeme po celé období, protože mm, víme, že ženy jsou 52% obyvatel v Evropě a my prostě neakceptujeme to, že nemáme zajištěnou rovnost. A mm, my teď to také vyhodnotíme, stejně jako ostatní výbory a já doufám, že zde nás čeká dobrá spolupráce a že to povede k kýženým výsledkům ku prospěchu žen v Evropské unii. Damos por finalizada la... Vlastně tím jsme skončili se zasedáním. Děkuji všem za trpělivost a za účast.